Nejprve ke zprávě Krecht pan kolega Jár. Herr kolega Jár? Ja. Kolega Jár. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jsem také velice rád, že se nám podařilo eh, zprávu o vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele a o eh, jeho přístupnosti pro malé a středně velké podniky. Přístup ke kapitálu je eh, hlavním problémem. To je správné, protože je snazší vybavit hedžový fond miliony eur, než aby drobný řemeslník dostal úvěr na menší část pojistku a domnívám se, že naše zpráva nevytváří jenom vzdušné zámky, ale domnívám se, že také podnítí komisi ke konkrétnímu jednání. Děkuji vám. Děkuji, pane kolego. Paní kolegyně Figueiredo. Paní kolegyně dala přednost obědu, takže eh, vysvětlení hlasování ke zprávě pana Šmita, pan kolega Mikolášik. Děkuji, pan předsedající. Děkuji, paní, pane předsedo. Já věřím, že přehodnocení dialogu mezi univerzitami a podniky přispěje k hospodářskému růstu. Za alarmující považuji narůstající počet nezaměstnaných, mladých lidí, nejistá situace na pracovním trhu pro mladé lidi. Vede často tyto mladé lidi od zakládání rodin nebo oddalují zakládání rodin, což má vzhledem k demografické proměně Evropy v konečném důsledku negativní vliv na ekonomiku i sociální oblast. Dialog by proto měl zahrnovat opatření na podporu mladých lidí, na pracovní trh a umožnění úplného rozvoje jejich potenciálu. Dalšími tématy by měly být využití vzdělání jakožto prostředku boje proti chudobě, nerovnosti, sociálnímu vyloučení a zvláštní pozornost by měla být věnována lidem se zdravotním postižením. Z uvedených důvodů podporuji navrženou zprávu. Děkuji. Děkuji, pane kolego Mikulášiku. A máme jedno vysvětlení hlasování ke zprávě paní Harmsové. Kolega Kelly má slovo. Děkuji za slovo. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu. Myslím si, že je to správný krok, protože pokud jde o jadernou energii obecně, Mnoho našich občanů jsou zmatení v mé vlastní zemi. Téměř všichni jsou proti jaderné energii, především v důsledku různých katastrof, jakože je například Černobyl. Proto doporučuji komisi, aby se zabývala touto záležitostí, především pokud jde o výhody a nevýhody jaderné energetiky a aby přišla s konkrétním dokumentem, tak aby naši občané se mohli konečně rozhodnout na základě pravdivých informací a ne pouze na základě emocí či pocitů. Na závěr bych rád bych vám rád popřál vše dobré a poděkoval za úžasnou práci, kterou jste odvedl v tomto prvním dnu předsednictví. Děkuji, pane kolego, to bylo velice laskavé a máme tu další žádosti o slovo. Chtěl bych ale upozornit na to, že vysvětlování hlasování se pravidla musí ohlásit předem před eh, hlasováním. Panu Kozlíkovi výjimečně uděluji slovo. Děkuji pěkně. Děkuji vám. Evropské společenství poskytuje finanční pomoc Litvě, Slovensku a Bulharsku na podporu jejich úsilí při plnění závazků souvisejícího s vyřazením první generace jaderných reaktorů. Finanční pomoc a vyřazení z provozu, které byly poskytovány Bulharsku do roku 2009, byly určeny hlavně na přípravnou práci. V návrhu bylo, že se bude poskytovat pomoc Bulharsku tak, aby se poskytla... Podle schválení. Pane kolego, musím vám sebrat slovo. Nemůžete vysvětlovat své hlasování na úplně jiné téma, nemůžete tedy ve svém eh, vysvětlení změnit téma. Děkuji a nyní vysvětlování hlasování ke právě pana Juan Goga. Kolega Tarabela tu není, dám tedy slovo panu Fandálenovi. Voorzitter, de rapporteur Pane předsedo, zpravodaj předložil několik pozměňovacích návrhů ke své zprávě, které jsou překvapující. Všechno, co se týká uh, solidity financí, nerespektování paktu stability a nutnost eh, přesného dodržování kritérií, chce pan zpravodaj vyškrtnout a podporuje v tom 250 kolegů. To je neuvěřitelné. Eh, vize pana zpravodaje a těch 250 poslanců se v podstatě snaží úplně zrušit společnou ekonomiku. Jak je možné, že 250 poslanců nechce podpořit pakt? 250 poslanců, kteří říkají, že Eldorado neexistuje. A přitom tolik zemí bude muset teď ozdravit své finance za velkého utrpení a bude muset úplně změnit směr své politiky. Ono to není moc příjemné pro naše voliče, to je pravda, ale pokud se nebudeme snažit, tak Evropa zkrachuje. Já si myslím, že bychom se do toho měli pustit a jsem velmi rád, že ty pozměňovací návrhy, které navrhoval zpravodaj, nebyly schváleny. Děkuji. Děkuji kolegy Van Dálevovi a kolegovi Gigoltovi se měl dát už dříve slovo. Pan kolega Gigolt tu není. Paní kolegyně Ford. Thank you. I... Děkuji. Já vítám tento příspěvek k veřejným financím. Je to moc eh, dobrý návrh, protože velké zadlužení eh, jsou velkým problémem ve Velké Británii i v mnoha členských státech. Musíme se snažit eh, poskytnout k tomuto fiskální pobídky a neměli bychom se s touto situací spokojit. Potřebujeme snížit vysokou nezaměstnanost a snížit daňové zatížení zaměstnavatelů a středních a malých podniků. Máme málo zdrojů a tam, kde peníze jsou, by měly být nasměrovány do růstu, do rozvoje a výzkumu a e, zelených inovací. A nemůžeme se e, schovávat před skutečností, že naše populace stárne. Penzijní systémy musí být transparentní a musíme brát v úvahu, když jednáme o veřejném zadlužení. Je tady pár otázek, které se mi v té zprávě nelíbí. Například migrace. To je třeba otázka, to je otázka, kterou je třeba pojednat velmi citlivě. Může zacelit určité nedostatky eh, v pracovní síle, ale je třeba přitom brát v úvahu lokální situaci. A ano, já souhlasím, že evropské problémy potřebují evropské problémy, ale musíme si uvědomovat, co se děje ve světové ekonomice a musíme respektovat suverenitu našich národních vlád. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Dále má slovo kolega Klajs. Ja, děkuji, Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, já jsem hlasoval proti této zprávě protože v podstatě zde neustále hovoříme o další, o pozitivním postoji k masové migraci směrem do Evropy. Myslím si, že Evropský parlament je opravdu velice vzdálen svým občanům. Vidíme, že velká města už nejsou schopny kontrolovat tuto masovou migraci. Právě proto si myslím, že bychom měli opravdu analyzovat, pokud jde o náklady a výhody této migrace, především lidí, kteří přichází z mějších oblasti, to znamená ne z Evropské unie. Měli bychom opravdu konečně vyčíslit náklady na imigraci a skutečně se zabývat tímto zále, touto důležitou záležitostí. Samozřejmě, že musíme vzít v potaz i třetí svět, který trpí tímto únikem opravdu vzdělaných lidí, které přitahuje Evropská unie, co znamená, že problémy těchto třetích zemí jsou ještě závažnější. Děkuji, pane kolego, a nyní vysvětlení v eh, hlasování k zprávě pana Pejona, paní kolegyně Dodds. Paní kolegyně Dodds, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem hlasovala proti této zprávě z vlastní iniciativy, pokud jde o Unii pro Středomoří, a to z mnoha důvodů. Samozřejmě, že potřebujeme stabilní středozemí, to je, to je velice důležité pro Evropskou unii. Ovšem v této ekonomické krizi, kdy trpíme v Evropě, myslím si, že je opravdu nevhodné, abychom zvažovali náklady, které by znamenala tato unie. Došlo k různým balíkům, které se dotýkají sousedství, unii v tomto ohledu, ovšem to nepředstavuje eh, nejlepší řešení. Dále navrhuji článek zpět, pokud jde o povýšení vztahu s Izraelem. Myslím si, že v tomto ohledu bychom neměli pokračovat. Potřebujeme opravdu rovnováhu v tomto ohledu, jinak si myslím, že tímto způsobem bychom opravdu neposkytli dostatečnou důvěru Izraeli. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Dále kolega Posled má slovo. Pane předsedo, začátkem 80. let jako mladý novinář po návštěvě marockého králika Hasana jsem, když byla zamítnuta smlouva o vstup do EU, jsem se vyslovil pro Unii pro Středomoří. Mohl jsem spolupracovat s Otem Habsburským, a který řekl, že Evropané se musí dát dohromady kolem středozemí byla napsána biografie prezidenta Sarkozyho a tato myšlenka vznikla z panevropského uvažování. Proč se o tom zmiňuji? Chtěl bych říci, že to není francouzský splín, jak mnozí tvrdí, a také to není plítvání prostředky, jak zde zaznělo, ale po východním partnerství je to nejdůležitějším instrumentáriem zahraniční politiky EU a právě proto e, to musíme koncipovat správně, politicky strukturovat a a nejenom jako pásmo volného obchodu, protože víme, že Středomoří, jak říkal Churchill, byl měkkým podříškem Evropy a to se nesmí znovu stát. To říkám na adresu britských kolegů. Děkuji, kolego Poslte. A nyní vysvětlování hlasování o zprávě eh, Kirilova. Děkuji, pane předsedo. Podporoval jsem původní odstavec 12 této zprávy, kde vyjadřujeme pochybnosti o používání etnické čistky, kdy, co se týkalo tedy Osecka a Abcházie. Navrhuji, abychom neprodleně zrušili přístup k Abcházii. Domnívám se, že to je eh, ponižující, neúnosná situace kdy zástupci Evropské unie musí požadovat eh, přístup k těmto entitám. Zároveň bychom měli žádat to, aby Rusko reprezentovalo gruzinské eh, úřady. To je velice důležité, protože Gruzie má svrchovanou, svrchovanou na tomto území. Děkuji, to bylo poslední vysvětlení hlasování a nyní přerušuji jednání.